Dobrý den, milé kolegyně a kolegové. Naše paní zpravodajka už je přítomna a budeme tedy prokazovat respekt těm našim kolegům, kteří přišli. Eh, včas zahájíme schůzi paní Jatenmaky, vedoucí delegace pro sledování voleb Evropského parlamentu v Azerbajdžánu, nám eh, podá svou zprávu o parlamentních volbách v Azerbajdžánu. Parlament se účastnil mise společné, mezinárodní mise 7. listopadu v jejich eh, slovech vidíme, že, třeba, že tedy v Azerbajdžánu eh, proběhly mírovým způsobem volby, opozice se mohla účastnit, nicméně tento eh, ani tento scénář nevede pozorovatele k tomu, že by mohli potvrdit další demokratizaci země. Nicméně přesnější komentář ponechám na paní Jachtemaky. Prosím, máte slovo. Good morning, Mr. Chairman and... Dobré ráno, pane předsedo, vážení kolegové. Je to příjemné ráno a myslím, že je tady výkvět našeho výboru. Ale nyní k věci. Na delegaci nás bylo sedm poslanců plus naši zaměstnanci, čili dohromady asi sedm, sedm osob. A já bych chtěla poděkovat panu předsedovi za příležitost prezentovat eh, naši zprávu s pozorovacími se do Azerbajdžánu. Jak pan předseda řekl, všechno proběhlo v míru a pokoji. To je velice dobře. Nicméně chtěla bych zdůraznit, že eh, ne všechno proběhlo jak se patří. Dá se říci, že eh, organizace těch voleb nebyla dostatečná na to, aby podpořila demokratický vývoj v zemi. Delegace Evropského parlamentu byla přítomna v řadě regionů v této zemi a včetně hlavního města Baku. Mnozí z našich eh, členů delegace hodnotili eh, průběh eh, voleb jako klidný, pokojný a technicky zvládnutý. Nicméně jsou zde určité problémy, pochybnosti o tom, zda volby byly zcela regulérní a eh, také ta příprava voleb nebyla zcela transparentní. Eh, v souvislosti s volbami se neodehrávala žádná veřejná debata a eh, tudíž ani veřejnost nebyla příliš zainteresována. V podstatě nebylo skoro vidět, že se nějaké volby konají nebyly nikde žádné plakáty, žádná schromáždění a podobně. A dokonce ani teoreticky nebylo možné eh, navolit eh, jinou eh, velikost, jinou většinu v parlamentu. Opozičních kandidátů bylo pouze 38 v parlamentu ze 125 křesly. v médiích chybělo nezávislé a objektivní spravodajství, které by poskytlo občanům přístup k alternativním pohledům na věc a k nezaujatým informacím. Neproběhla žádná veřejná debata mezi eh, většinovou stranou a kandidáty opozice. Na eh, televizním kanálu jsme zažili mnoho monologů, politických monologů, ale žádné živé debaty. A také v průběhu našich setkání s různými stranami eh, se členové naší delegace pokoušeli ptát také šéfů opozičních stran na to, jaký mají program, ale v podstatě nic se nedozvěděli. Eh, odpovědí byly vždycky jenom různá obvinění eh, z nešvaru na adresu většinové strany. Po volbách a po eh, jednáních, která byla ne vždy jednoduchá, byla poměrně zdlouhavá, podařilo se nám předložit závěrečné stanovisko také pro parlamenty, eh, parlamentní shromáždění Rady Evropy a také demokratické instituce eh, OSCE a další. To naše prohlášení je zde k dispozici. Ale eh, dovolte, abych ještě okomentovala naše stanovisko několika politickými komentáři. Eh, volby a demokratický vývoj v Azerbajdžánu je třeba nazírat ze širšího politicko-historického kontextu. Eh, situace je jiná než zde uprostřed Evropy a také vždy byla jiná. V Azerbajdžánu nejsou eh, demokratické kořeny. Arménie, Irán, Severokavkazské republiky, Eh, Ruské federace, to jsou sousedé Azerbajdžánu a víme, jaká tam panuje situace. Převládá mezi voliči apatie, eh, v Evropě možná taky, ale eh, právě tam to bylo velmi patrné. Ačkoliv oficiálně účast byla přes 50 byl patrný nedostatek zájmu o parlamentní volby a je to v podstatě proto, že v zemi funguje prezidentský systém. Parlament má velice omezené pravomoci. To ovšem není nějaké obvinování z nedemokratičnosti voleb, to je prostě popis kontextu, ve kterém se tyto volby konaly. aby eh, v této zemi vznikla demokracie, rozvinula se demokracie, tak k tomu je ještě dlouhá cesta. A z tohoto důvodu Evropská unie eh, musí se nadále angažovat a nadále využívat eh, svých nástrojů na podporu lidských práv demokracie a právního státu a samozřejmě také obchod a další e, záležitosti, ale myslím si, že obchod leží na srdci oběma stranám. Nicméně lidská práva, demokracie a právní stát, tak to, je, to jsou hlavní zájmy Evropské unie. No a to je vlastně všechno, co jsem vám chtěla říci a nyní možná bych e, Eh, ráda vyzvala své kolegy z delegace, aby k tomu řekli více a samozřejmě jsem připravena zodpovědět vaše otázky. A samozřejmě také vaše podněty. Děkuji. Eh, Děkuji vám, paní zpravodajko. To byla velice důkladná a přesná zpráva. Několik kolegů se hlásí o slovo. Pan Líze. Děkuji bardzo, panie przewodniczący. Děkuji paní poseł za te... Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, také paní Jatemaky za eh, velice dobrou zprávu. Měl bych otázku. Nejrůznější mezinárodní instituce eh, jistě musí mít vlastní pohled na věc, také vlády nemusí mít vlastní pohled na věc a já si myslím, že eh, oni se velice rozcházejí. Například eh, vláda Spojených států eh, se k tomu staví velice kriticky, považuje za tyto volby za takové, že nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Parlamentní shromaždění Rady Evropy nebo OSCE Eh, zase nekritizovali tak silně. Proč myslíte, že jsou zde takové rozdíly? Eh. Děkuji. Nikdo už se teď dál nehlásí z kolegů a proto předám slovo zpátky paní zpravodajice, aby mohla odpovědět panu poslanci a případně, aby ještě uzavřela toto téma. That's interesting. To je zajímavá otázka. Ráda bych eh, přednesla následující poznámku. Stav demokracie samozřejmě záleží i na tom, jak se díváte na věc. Proto je tu celá řada názorů. Jak já jsem říkala, diskutovali jsme s Radou Evropy a jednali jsme s OSCE protože my jako delegace Evropského parlamentu a jako experti a, a ti pozorovatelé, kteří tedy dlouho byli v Azerbajdžánu, měli Eh, velmi podstatné eh, výhrady týkající se voleb. A my jsme se snažili eh, zůstat jaksi ve středním proudu. Chtěli jsme porozumět kontextu, dějnému pozadí ale také demokracie pro nás je něčím, eh, k čemu má Azerbajdžán směřovat. Někteří si tedy mysleli, že volby byly krokem zpět, jiní zase, že byly krokem vpřed. Jak víte, nakonec musíme sestavit nějaký společný názor. Pracovali jsme eh, v příznivé atmosféře a veškeré detaily, které jsme tedy zjistili při této pozorovací misi, si můžete přečíst ve zprávě. Pan předseda, paní Jachtemaky, Mezitím přišel pan Weigl, který eh, dokončí tuto diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit souhlas s vašimi závěry k těmto volbám ale vy jste měli takovou privilegovanou situaci v tom smyslu, že e, ačkoliv ta atmosféra byla apatická, jak jste řekla, tak e, nakonec e, tam zazněly alespoň některé problémy v těch debatách, v těch kontaktech, které jste měli s kandidáty. Mohla byste možná říci, jaké problémy kromě tedy eh, podpory prezidenta jeho strany, jaké další sociálně politické problémy jste tam zaznamenali, eh, že by se o to zajímala veřejnost? Zejména jak, jak se vlastně stavěli eh, k těm takzvaným evropským perspektivám Eh, Azerbajdžánu, eh, kam Azerbajdžán směřuje. Možná, kdybyste mohla ještě k tomu něco takového dodat. Děkuji. Kačin. Ještě pan Kačin. Grazie, prezidente. Yes, it is true that Azerbaijan is a... Ano, eh, je pravda, že Azerbajdžán je velice specifická země. A jestliže eh, by prezident eh, měl menší podporu než 90%, bylo by to považováno za ustudu. Eh, proto my jsme chtěli si promluvit s kandidáty opozice po volbách a zeptat se, jak si představují svoji roli ze své pozice, co by vlastně mohli vykonat oni do budoucna pro demokratizaci své země. Děkuji, pane Kačine. Opět tedy předám slovo paní Atemaky, aby mohla přednést svůj závěr. Děkuji vám. Co se týče politické diskuze mezi jednotlivými stranami, žádná neproběhla. Mnohokrát jsme se tázali jednotlivých opozičních stran, například co si myslí o sociální politice, tak mm, jsme se mnohé nedozvěděli, protože nevedou diskuzi, nemají programy, jako my máme takové programy v našich zemích. E, a nejednalo se jen o jednoho či dva, kteří by se tázali na politické programy. Všichni z našich delegací i z jiných delegací se ptali na mnoho otázek týkajících se programu, zejména pak sociálních, eh, sociální politiky. A to byla také témata, která se hlavně probírala eh, s lidmi, se kterými jsme se mohli sejít. Opoziční strany obvinovaly tedy tu hlavní stranu, většinovou stranu a ona zase je. Jedním z témat byl náhorní Karabach. O tom se také diskutovalo, ale mm, nemluvili o něm jasně. Diskutovali jsme s několika osobami o náhorním Karabachu. Takže jsme zjistili, že aspoň něco trochu mají společného, ale ne moc. Co se týče programu stran, jednotlivých stran eh, vůči Evropské unii, tak nemohu nic říct, protože žádný program tohoto typu nemají. Ale také jsme se sešli eh, s prezidentem, a ministry a dalšími vysokými úředníky a na těchto setkáních nám vždy opakovali, že chtějí postupovat dál, že chtějí prohlubovat spolupráci s Evropskou unii. A myslím, že spolupráce je opravdu velice zajímá v oblasti obchodu, ale myslím, že jsou připraveni i na diskuzi o lidských právech. Eh, s prezidentem jsme to zmínili mnohokrát a očekává se, že tedy do budoucnosti z naší strany alespoň, doufám, eh, budeme často hovořit o lidských právech a demokracii. Neměli jsme příležitost prodiskutovat toto s opozičními kandidáty po volbách. Diskutovali jsme s nimi před volbami. Setkali jsme se ale s různými lidmi po volbách. A A po naší oficiální zprávě už, na, už bylo obtížné s nimi eh, diskutovat. Eh, oni vědě, Oni sami vědí, eh, jak uváděli, že to nejsou úplně demokratické volby, ale snad ve budoucnosti budou demokratické. Povím vám o jednom konkrétním eh, případu. toho, jak byla prováděná kampaň. V neděli, kdy se volby konaly, jsem navštěvovala mnoho volebních místností a ta první byla na univerzitě. Bylo tam tedy mnoho mladých lidí, kteří sledovali průběh voleb. Když jsem vešla, ptala jsem se, z jakých jsou politických stran a řekli mi, že jsou z různých politických stran. A tak jsem šla za těmi lidmi a ptala jsem se je jednoho po druhém, odkud jsou. Všichni byli z té většinové, kromě jedné paní. A protože byli mladí, začali mluvit o demokracii, ptali se mě, já jsem se snažila odpovídat, co to znamená existovat v opozici, eh, v parlamentu. Bylo něco málo přes 20 a je to velice zajímalo. Pak jsem se jich zeptala, jaký druh kampaně viděli u nich. Jaké kampaně, jaká volební kampaň probíhala. Oni mi řekli, že žádná kampaň neprobíhala. Ptala jsem se tedy, proč. Jen jedna paní, ta, co byla nemohou říct přínos opozice, ale byla tedy nezávislá, tak ta odpověděla, že ze strachu. Kvůli strachu se kampaň nekonala. Ale ještě jednu věc je zmínit. V Evropském parlamentu diskutujeme o, o balíčku dohodě o přidružení. Já jsem spravodajkou v tomto tématu. A myslím, že by bylo velmi důležité, abychom mohli prodiskutovat tyto volby a to, co se stalo na plenárním zasedání. Ne příští týden, ale v prosinci. To si myslím, že by bylo vhodné pro další vyjednávání dohody o přidružení. Takže prosím tedy pana předsedu, aby nám to dal na program plenárního zasedání. Předseda. Děkuji, paní Temaky, samozřejmě, že toto můžeme eh, vzít na vědomí, tuto vaši žádost, ale myslím, že z hlediska možnosti uspořádání prací na plenárním zasedání to půjde těžko. Na prosinec už máme eh, program připravený a nevím, zda bude organizačně možné tam ještě doplnit další bod. Zkusíme to ale. Můžeme přijít dalšímu bodu na pořadu jednání a to je zpráva pana eh, Pavla Roberta Kovala ohledně eh, komunální voleb na Ukrajině, které se tam konaly 31. října 2010 bude a také ještě zprávu o 15. schůzi výboru pro parlamentní spolupráci EU Ukrajina, která se konala ve dne 4. a 5. listopadu 2010. Zpráva o komunálních volbách na Ukrajině může být chápána také jako tedy zprávu o testu demokracie eh, v této zemi, kterou bedlivě sleduje jak komise, tak Evropský parlament. Víte, že konference předsedů umožnila některým kolegům, zejména tedy z výboru pro spolupráci, pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina, aby na Ukrajinu vyjela a informovala nás o dalším vývoji. Vítám zde pana předsedu výboru, a také pana poslance Kozlovského, který bedlivě sledoval celý eh, tento proces autorizace, ale teď vidím, že tu není, takže jej tedy vítám předem. Nyní chci předat slovo panu Kovalovi a pak možná něco ještě dodám, než zahájíme diskuzi. Prosím, pane Kovale, máte slovo. Děkuji bardzo. Děkuji bardzo, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Ano, je pravda, že moje mise byla velice podrobně sledována s poměrně velkým zájmem. Takže eh, něco k jejímu průběhu, velmi stručně. Tak především eh, hned, jak to bylo možné, jsem vám předložil neoficiální zprávu o naší práci a dnes zde máme novější verzi, také s podpůrnými dokumenty a dodatečnými informacemi, kde se pojednává o výsledcích voleb. Chtěl bych zdůraznit eh, jednu důležitou věc, eh, která budí nedorozumění ohledně naší mise. Tyto volby nebyly sledovány v souladu s těmi standardy, které stanoví eh, OECD, OSCD. Čili ty instituce, které jsou tam jako dohled, to znamená OSC, e, Rada Evropy, ani my, Evropský parlament, jsme zde neměli standardní pozorovatelskou misi. Standardní mise e, začíná svou práci obvykle mnohem dříve, už e, v době přípravy voleb. Tak to nebylo a e, toto je velice důležitý aspekt, až budeme posuzovat obecné závěry. Technicky to totiž bylo tady trošku jinak ale eh, v podstatě já tady teď chci zdůraznit tento technický detail, tady tento rozdíl oproti standardní misi, aby nedocházelo k nedorozumění. Čili my jsme pokračovali, tedy postupovali takto. Podobně jako u jiných misí jsme se setkali s politiky, experty, eh, jinými pozorovacími misemi. A to všechno najdete v mé zprávě. Dále eh, proběhla setkání eh, PCC, to bylo hned po volbách a my jsme si tady eh, tím pádem mohli vyměnit postřehy. Ta mise tam vlastně strávila 8 dní, což je poměrně hodně a umožnilo nám to dospět k poměrně podrobným závěrům. Po návratu a já jsem se vrátil 6. listopadu do Varšavy. Po návratu jsem tedy začal pracovat na předběžné verzi své zprávy. Eh, vím, že eh, pánové Brock a Gáler tvrdili, že jsem tam pracoval pouze tři dny. To mě uráží, to není pravda. My jsme tam byli nikoli pouze do úterka, ale až do pátečního večera. Chtěli jsme totiž navštívit eh, všechna místa, kde došlo ke kontroverznímu vývoji voleb. Takže proto já jsem chtěl do této zprávy zahrnout všechny možné druhy informací, eh, politických prohlášení, eh, korespondence s ministerským předsedou, případně zprávy z toho, co jsme se dozvěděli od opozičních lídrů. Čili to všechno v té zprávě je a to si tam můžete přečíst, ačkoliv my jsme vlastně nebyli plnohodnotná pozorovací mise. Pokud se zajímáte o vývoj v Ukrajině, na Ukrajině, tak tento dokument pro vás může být opravdu zajímavý čili jak to probíhalo v přípravné fázi a v průběhu voleb samotných. Čili eh, tady můžete eh, vlastně mít celkový přehled, včetně toho, kdo se eh, na jaký na dlouhý čas dostal do médií, jak je to tedy se svobodou projevy, projevu a k tomu naše komentáře. Také eh, zde máme podchycená prohlášení eh, dalších eh, pozorovacích misí a organizací, zejména je to organizace zvaná Opora, místní organizace, která sleduje volby, čili i jejich názor najdete v mé zprávě. Tak jaké jsou naše závěry? Já samozřejmě eh, počítám s tím, že budou ještě nějaké otázky detailní. Takže naše závěry jsou eh, takové to. Eh, místní volby, komunální volby na Ukrajině se nedají příliš srovnat s volbami parlamentními nebo prezidentskými tak to prostě je, mnozí to říkali a já to mohu potvrdit, mám vlastně zkušenost i z minula. Tyto volby byly eh, poměrně demokratické, eh, zejména na poměry postsovětských eh, republik a nemluvím o těch, které jsou dnes členy EU. Takže, jak říkám, standardy demokratické standardy byly poměrně vysoké, ale eh, u těch komunálních voleb je to trošku jinak. Ty jsou obecně testem demokracie a eh, proto se u nás eh, v, naše, v naší zprávě objevují dosti kritické poznámky. Ty ten předvolební boj byl někdy téměř bych řekl krvavý a to nejenom eh, mezi opozicí a vládou, ale také mezi různými opozičními skupeními navzájem. Na straně opozice je velká rozmanitost názorů. Třeba pan Jaceňuk a paní Timošenková, ti se velice, velice lišili eh, ve svých postojích. Oni eh, se stavěli kriticky k průběhu voleb, ale pan Jaceňuk eh, byl poměrně umírněný. Umírněně kritizoval postup vlády. Na druhé straně eh, opozice se shoduje na tom, že demokracie sílí na Ukrajině a že se otevírá prostor pro debatu. Dalším problémem je to, že místní samozprávy nemají příliš mnoho pravomocí. Nicméně eh, tyto eh, volby vzbudily velký zájem, v podstatě větší zájem, než eh, by odpovídalo moci, která na této úrovni spočívá. Čili, jak říkám, zájem byl poměrně živý, ale ale eh, skutečně ta pravomoc tam není veliká. Eh, takže to není v podstatě eh, test, opravdu test demokracie. Můžeme tedy dospět k jistým závěrům a kromě tedy politické dimenze jsme se zaměřovali také na přípravnou fázi. Volební zákon byl upraven před vlastním zahájením voleb nebo před volbami. A to podle mě bylo docela důležité. Je třeba říci, že ten volební zákon před zavedením změn byl poměrně slabý a to vedlo k tomu, že se v přípravné fázi odehrály eh, incidenty, které nejsou příliš dobré, například to, že některá opoziční uskupení se v určitých oblastech eh, Ukrajiny nemohly registrovat k volbám. No, eh, nechceme tady soudit. Nicméně, skutečnosti, když jsme byli svědky, by měly být zdůrazněny a eh, zcela vypočítány. Třeba Eh, v Kijevě a Velvově strana paní Timošenkové se stala obětí eh, velice komplikovaného mm, volebního procesu, nebo přípravného procesu, takže nakonec se v těchto dvou městech vůbec nemohla účastnit eh, voleb, ačkoliv by tam pravděpodobně vyhrála složení okrskových volebních komisí byla další důležitá věc. Volební zákon byl upraven tak, aby se celý proces zjednodušil. Nicméně eh, složení okrskových volebních komisí eh, bylo eh, omezení. Bylo tam mnoho různých omezujících opatření na to, aby prostě málo kdo se tím sítem prošel. A ono je těžko říct, jak všechna tato omezení nakonec ovlivnila výsledek voleb. My jsme například sledovali také ty exit poly, čili my jsme mohli porovnávat to, co lidé říkali Eh, sami při opuštění volební místnosti s volbami. Nicméně nemohlo to být na takovém, takovém rozsahu, abychom to mohli standardním způsobem porovnávat. Nicméně to ve zprávě také je. Eh, k závěrům, v podstatě ty závěry jsou tři. Domnívám se, že bychom se měli soustředovat nejen na volební reformu, ale měli bychom říci, že Ukrajina je země, která se přibližuje Evropské unii, čili měli bychom tedy hovořit v rámci paktu stability a přidružení o reformě administrativy. Myslím, že eh, PCC by měla zahájit práci a my bychom eh, toto měli podpořit měli bychom se na eh, zasedání eh, PCC soustředovat na studie a především tedy v oblasti veřejné zprávy. Eh, další závěr je takový, že my bychom v rámci EU měli mít zřízenou instituci, která bude opravdu důkladně a řádně a standardně Eh, vyhodnocovat eh, volby, abychom se vyhnuli takové situaci, jaká nastala nyní. Já si uvědomuji, že ve zprávě PCC eh, nejsou konečné výsledky, za co jsme kritizováni. No, bohužel my jsme Eh, ty výsledky nebyly, do té doby, než jsme tu zprávu eh, sepsali. Eh, totiž po volbách vypukly velké spory na Ukrajině, takže my jsme nakonec nebyli schopni se dohodnout na nějakém konečném stanovisku. Děkuji vám, pane Kovale, za vaši chválihodnou práci. Všichni oceňujeme. a budeme ji chápat jako velmi dobrý argument pro diskuzi. Ale musím eh, se přednést jednu poznámku ohledně postupů. Jímž eh, vaše práce byla předána vysoké představitelce, včetně některých návrhů, Vysoká představitelka je orgán nacházející se mimo Evropský parlament, třeba že s námi spolupracuje. Jak víte, existuje určitá eh, koordinační eh, skupina pro volby, které předsedám eh, s paní Žoli a naším úkolem je zabývat se organizačními aspekty volebních postupů. A také náš výbor se zabývá tedy mm, politickými úvahami týkající se těchto témat. Takže vám chci eh, připomenout jednací eh, řád. Předseda eh, má tuto funkci, pocházející tedy z latiny, presidere, předsedá, a tedy ochraňuje celé postupy, které se konají v rámci tedy daných činností, daných výborů. Eh, takže vás žádám, pane kolego, abyste nejdříve tedy eh, přednesl eh, vaši práci zde v parlamentu. Je to velice chválihodná práce. Vy mm, také hovoříte o návrzích toho, jak by se agentura pro eh, sledování voleb měla zabývat jednotlivými volbami v sousedních zemích. Eh, ovšem není vhodné eh, přednášet takovýto návrh na venek parlamentu, pokud dosud nebyl prodiskutován v rámci parlamentu. To je tedy ta poznámka, kterou jsem chtěla přednést, slovo má pan Brok. Já se omlouvám, že budu hovořit Nyní eh, děkuji vám za tuto možnost. Eh, děkuji za tuto zprávu. Eh, tato zpráva mi ozřejmila některé aspekty. Hlavně ale si myslím, že bychom tuto zprávu měli ještě projednat. Já si myslím, že během voleb nedošlo k žádnému závažnému porušení a že práva byla určitým způsobem zaručena. Rozhodující bod 2.4 na seznamu, který se týká postupu o největší straně, která je nejsilnější, Eh, a kde eh, došlo k tomu, že nemohli všichni kandidovat. Že se nemohli všichni zaregistrovat, ti, kteří chtěli. Zde to je otázka ukrajinské justice a že toto se nedá změnit. Největší opoziční eh, strana v Kijevě a ve Lvově nemohla kandidovat a to bylo na začátku, ještě než začaly volby. A toto si myslím, že by mělo být eh, jasně řečeno a ne eh, pouze to nechat na formální bázi, eh, protože toto píšete ve zprávě, pane Kovale, že někdo nemohl se zaregistrovat k volbám a že paní Tymošenková řekla, že bojkotuje volby. A to protože její jméno tam nebylo. Jako kdyby to bylo nějaká její svobodná volba. Tak to je dosti zvláštní věc. E, také víte, že e, seznam hraje důležitou roli během volbách. Zde se jedná o oficiální předpis – který je jasně stanoven. Ale když se jedná o registraci, a vládnoucí e, strana tedy zabrání tomu, aby se někdo předem přihlásil, tak zde dochází k dalšímu porušení. můžeme eh, hovořit tedy, jestli eh, existuje eh, nezávislost judikatury. Protože šéf, mm, který mm, sedí v ústavní komisi, měl by nad tímto bdít. A to je tedy mm, bylo v rámci oranžové revoluce. Eh, protože šéf eh, tajné policie, eh, který má vliv také na soudce, tak tady existuje tedy tento rozpor mezi judikaturou a exekutivou. To je tedy problém. Nová vláda potřebuje stabilitu je potřeba eh, zaručit stabilitu. Já vím, že také z důvodu této stability ukrajinská vláda, eh, parlament může eh, přednést závěry. Proto bych chtěl vznést kritiku ohledně těchto voleb, ohledně postupu ale e, toto by nemělo zhoršit naše vztahy s Ukrajinou. Otázka e, trade area a e, přístupová smlouva. aby zde tedy nedošlo k nějakému nedorozumění. Týká se to smlouvy o přidružení. Proto si myslím, že bychom měli eh, vyvést eh, důsledky tady z eh, těchto voleb. Ale chtěl bych říci, a myslím si, že my jakožto parlament bychom měli předložit kritéria, jak by se daly věci dělat jinak. Protože když mm, se tato otázka mm, probírá v Kijevě, tak vy říkáte, že toto se už nestane při příštích volbách. Toto je potřeba prodiskutovat a protože nechci, aby zde jsme nabili dojmu, že se díváme někam jinam, na druhou stranu. Protože je potřeba přistupovat k Ukrajině z evropské perspektivy. A proto si myslím, že to je naše povinnost, stejně jako u ostatních zemí, abychom k ním přistupovali čestně a řekli svůj názor. A aby, abychom um, tedy řekli svůj názor vůči těm osobám, kteří uh, tyto problémy způsobili. Proto, pane uh, Kovale, my musíme respektovat uh, naše hm, právní zásady naší a podpořit evropskou orientaci Ukrajiny, aby toto bylo tak interpretováno, aby e, tyto otázky nebyly akceptovány, aby byl podpořen demokratický proces. Všechno se dá zlepšit místo parlamentního systému, může být znovu prezidentský systém. To je roz, eh, svobodná volba každé země, ale je potřeba mít na paměti dva body. Na jedné straně opozice eh, musí mít eh, stejnou možnost zúčastnit se voleb a musí být odděleno soudnictví od exekutivy. To si myslím, že to je mm, demokracie a musí být eh, toto zaručeno. Eh, volby v roce 2007 proběhly a k tomu bych chtěl ještě říci k těmto volbám, že neočekáváme, že se změní volební právo při těchto regionálních či eh, místních volbách, komunálních. A mm, kdy v těchto eh, místních komisích se mm, nedošlo ke konsenzu. Proto si myslím, že eh, toto je pro tu zemi důležité. Eh, chceme společný rozvoj směrem demokracie a právního státu. Proto si myslím, že bychom toto na poli tohoto výboru měli jasně říci kdy se během eh, oranžové revoluce bojovalo za to, aby Ukrajina se ubírala tímto směrem. Děkuji. Grazie. Děkuji vám, pane Broku. Slovo má pan Mirský. Prosím vás, hovořte, eh, hovořte stručně, pokud možná dvě minuty. Nezbývá mnoho času. Takže takové konce, slutejse. Eh, eh, já eh, budu velmi stručný. Tuto zprávu jsem si přečetl velice pozorně. Jde o situaci na Ukrajině v rámci voleb. Pokud vím, tak kolegové byli na Ukrajině pouze během tří dnů, kdy trvaly volby. Myslím, že měli velmi málo času na to, aby byli schopni celkově posoudit politickou situaci. Já jsem byl také na Ukrajině spolu s kolegy z Litvy, Česka, Slovenska, Polska, eh, USA a dalších. Byli to eh, představitelé komunální úrovně, eh, byli jsme na Simfelpolu, Doněcku, Vinici a dalších. Já musím říci, že eh, současná vláda na Ukrajině je poměrně neskušená, ale celkově eh, myslím, že je možné nazírat tyto volby jako demokratické. Nezjistili jsme žádné významné chyby, které by mohly výsledky voleb ovlivnit. Eh, ano, jsme rádi, že ukrajinská vláda by chtěla do budoucna ještě také změnit eh, volební zákon. Já chci potrhnout to, že Evropský parlament by mohl hrát silnější roli, tím, že bychom pomohli Ukrajině změnit volební zákon tak, aby odpovídal evropskému standardu práv, tedy volebního práva. A samozřejmě to, ty tři dny to je příliš málo pro zemi, kde žije více než 50 milionů lidí. Přesto ovšem bych chtěl poděkovat panu kolegovi Kovalovi za vyvážený pohled eh, v této zprávě. Děkuji. Galer, eh, eh, prosím, dvě minuty. jen dvě minuty. Jen, jednu minutu mohu? Jenom procedurální otázka. Já chętně vypovím na konci, tylko zaležalo mi... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych počkal až na konec, ale chtěl jsem promluvit, když eh, mluvil pan Brok, protože mám několik poznámek. Samozřejmě si rád vyslechnu všechna prohlášení. Takže vy chcete promluvit ještě před uzávěrem celé diskuze? Okamžitě? Po slovech pana Broka? odpovědět panu Brokovi, więc že pan Brok bude? E, ano, já bych chtěl odpovědět panu Brokovi. Chtěl bych, aby pan Brok tady zůstal, aby pak slyšel moji odpověď. Dobrá, pan Galer, dvě minuty. Já bohužel nemůžu to stihnout za dvě minuty. Nejdříve bych chtěl pohovořit o pozvání pro eh, toto krátkodobé pozvání vlády nám neumožnilo, abychom eh, mohli nasadit veškerý aparát na sledování voleb. Eh, v předstihu jsme tedy nemohli si všechno připravit ale jako výsledek, tedy který předkládáme, není klasickým výsledkem typického sledování voleb. Druhá poznámka. Já si myslím, že je podivhodné, že ve výboru pro eh, parlamentní spolupráci eh, tato schůze byla 5. listopadu, takže tam nepadlo ani slovo. Třetí poznámka je, že tyto volby nebyly eh, spravedlivé, nebyly demokratické. Tady, o čem hovořili kolegové, Mm, to, tady ta zmínka o tom eh, šéfovi eh, tajné policie, tak to je eh, jeho věc. Otázka je, situace je taková, že já souhlasím s názorem opory a jiných organizací, které hovořily o volbách a které řekly, že se nejednalo o demokratické volby. popis, který je ve zprávě, jsem na stránce 7, tam se hovoří o volebním systému, tam se nekritizuje volební systém, to je kontroverzní, protože tady se jedná o strukturu, která je během voleb. Je to, eh, jsou to volby, kde je dominantní jedna strana a na druhé straně jsou ostatní strany. Zde se jedná o většinový systém, který je eh, jednostranně sestaven. Zpráva bere v potaz pouze, že v Kijevě se nevolilo, to bylo také taktické opatření prostřednictvím eh, odstranění určitých aspektů. To si myslím, že je cílený eh, přístup k otázce spravedlivosti voleb. Potom tam se hovoří o, eh, o volebních komisích tam se hovoří o kritice týkající se toho, že mm, většinová strana se tam prosadila. Co se týče eh, zásad eh, volebního zákona, tam se to pouze popisuje, ale nehodnotí se. A potom bod 3.4, o tom již hovořil pan Brok. Eh, zde je popis bojkotu. Také je tam otázka anglicky, je to some of the candidates have been arrested during the campaign. Eh, to tam je anglicky, co to je za eh, výraz, co to je za větu. Eh, to je něco, co se nemůže tak nechat v této zprávě. Já si myslím, že když se podíváme na popis, který je ve zprávě, tak závěry, které vyplývají z této zprávy, nejsou věcné. První závěr by měl znít, že eh, Ukrajina eh, nedosáhla těchto standardů. Z mého pohledu to není dobré doporučení, Comprehensive Review of the Election Code, protože proporční eh, volební systém byl ohodnocen během příštích voleb. Podle mého názoru eh, všechny eh, strany se mohly relativně bez problému zúčastnit vole, proto si myslím, že není potřeba, aby se při parlamentních volbách volební eh, systém eh, přizpůsobil komunálnímu systému. Ve zprávě se také hovoří any regression in the respect for protection of these rights would be undesirable. Eh, zde se jedná o demokratickou svobodu. Proto toto je tedy popis eh, situace poněkud jiný tedy. Závěrem věta, eh, kde se hovoří Declaration of the Central Government to amend the eh, election code should be treated with hope. Já si myslím, že že hope není žádné kritérium, jakým způsobem máme provádět politiku. Musíme jasně říct, jaké jsou evropské standardy a eh, jak se má měřit eh, situace v Ukrajině. Eh, napsat tam větu, jako je although local elections have significant publicity and needs to stress that the local government in the Ukraine doesn't have any substantial power. E, co to znamená, že nemá e, sílu vést volby? Takovéto věty nejsou vhodné e, pro takovouto zprávu, protože já si myslím, že to nedává důvěryhodnosti. Myslím si, že v tomto rámci by to nemělo být, v tomto rámci, ve kterém se my pohybujeme, když pozorujeme volby. Myslím si, že formálně by se nemělo dojít eh, k nějakému závěru, protože když bychom eh, o tom eh, jednali, tak já bych byl proti. Děkuji. Děkuji vám, pane Galere. Překročil jste dvě minuty máte pravdu. Uvidíme, zda se podaří panu Tanakovi, aby je dodržel. Well, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já zopakuji to, co už jsem zde řekl. Já eh, principiálně jsem proti tomu, aby tento parlament eh, vysílá pozorovatelské mise ke komunálním volbám. My nejsme komunální politici, čili eh, nám jde o volby, kde jde o národní, tedy parlamentní volby. My samozřejmě nemáme dostatečné zdroje na to, abychom mohli všechno řádně pozorovat. Eh, skutečně to není naše práce. Eh, zajímavé také je, že ani Rada Evropy nevyslala eh, zástupce Národní parlamentu nebo PACE, vyslala tam lidi z výboru regionu, čili já bych skutečně eh, doporučil, abychom také příště my toto přenechali výboru regionu. To je vlastně ten, ta správná úroveň. Čili tam jde o volby eh, místních starostů a podobně a radních. Jinak, kdybychom se do toho chtěli zapojovat, tak to bychom s tím strávili celý život. A je to po druhé. Poprvé to bylo v Gruzii, teď je to na Ukrajině. To opravdu není dobře. Já si myslím, že bychom skutečně si měli tuto politiku znovu promyslet, než se nám to úplně rozjede. Ano, to, co řekl pan Kaler. Samozřejmě situace na Ukrajině není dokonalá, ale eh, my tady opravdu nemáme nástroje na to, abychom byli schopni říct, co se opravdu děje, poněvadž to, to jsou, tam jsou tisíce kandidátů, tisíce volebních místností. Samozřejmě, že eh, jsou zde eh, věci, které jsou nepřijatelné. Třeba u mě, u nás tedy v mé zemi eh, je situace daleko zjednoduš, jednodušší a přehlednější. Ta registrace do komunálních voleb, registrace stávajících stran, nových stran, Eh, také kandidáti kandidují za sebe a jsou registrováni za své jméno, ne na, eh, za strany. Nebo tady bylo řečeno, že eh, jedna strana se nemohla registrovat jako blok. V podstatě ano, u nás je to taky tak, my máme, u nás se mohou registrovat strany, ale ne taková nějaká volební združení. To by potom muselo být nějakým způsobem eh, neoficiální. Eh, eh, čili nevím, proč, se má, proč by se někdo měl mít možnost registrovat jako BUT, jestliže oficiálně strana je jiná. Čili já nevím, to je možná v různých zemích jinak. No tady prostě skutečně eh, něco je a něco není přijatelné. Čili já si myslím, že eh, my nemůžeme opravdu eh, hovořit o nějakých objektivních záběrech, poněvadž my jsme se opravdu soustředěvali na nějaký malý region ohledně nebo okruhu Kijeva. Čili Eh, já nevím, to skutečně nejsou, eh, není to pro nás, abychom pozorovali komunální volby. Honorable Kelam. Pan Kelam, dvě minuty, prosím. Honorable Kelam, prego. Grazie, presidente. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Kovalovi a já tady eh, souhlasím s jeho eh, závěrem, že tady Ukrajina opravdu potřebuje administrativní reformu, tedy reformu státní zprávy. Nicméně ten signál, který vysílá jeho zpráva, mně není příliš jasné, jak to je, protože tady my jsme viděli, že někteří z opozičních kandidátů nebyli schopni se vůbec zaregistrovat. Je jasné, že v tom měla prostě také tajná služba a to znamená, že e, svoboda slova byla přinejmenším na pochybné úrovni. Dále e, došlo e, na poslední chvíli ke změně volebního zákona to znamená, že ten závěr, že demokratická situace na Ukrajině se zlepšuje, pokud jsem tomu rozuměl správně, tak to je poněkud eh, zvláštní, nejasné. Čili ten závěr v podstatě říká, že eh, tam byly pouze nějaké drobné nedostatky, ale obecně, že ty volby proběhly řádně. Mně poněkud mate Eh, tento přístup, kdy my se snažíme tak jako udržovat určitý odstup od těchto problémů. My jsme si vyslechli pana kolegu Hekmarka na plénu minulém týdnu a on se po návratu Ukrajiny, z Ukrajiny eh, vyjádřil v tom smyslu, že eh, mnozí Ukrajinci očekávají od Evropského parlamentu jasný signál. Jasný signál, že nepřehlíží tyto problémy, že neodvrací zrak, že chce pomoci Ukrajině, aby se opravdu byla schopna zabývat svými vlastními problémy. A já tak trošku pochybuji o tom, že tato zpráva je schopná dostat těmto nárokům. A já eh, naprosto souhlasím s kolegou eh, Brokem, že abychom garantovali to, aby se eh, Ukrajina dostala na tu správnou cestu, tak je třeba zajistit svobodu tisku a rovné podmínky také pro opoziční strany. Děkuji vám, pane Kalame. Slovo má pan Lízek, prosím, zdržte se jen v dvou minutách. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Budu se snažit šetřit časem a využít méně než dvě minuty. Chci vám poskytnout jednu informaci ohledně schůzi eh, parlamentního výboru pro spolupráci eh, protože se jedná tedy o schůzi pana Kozlovského a Kovala. A já bych chtěl všem, včetně pana Galera, dát následující informaci. E, při schůzích tohoto výboru pro e, spolupráci například s předsedou vlády, ministrem zahraničí, ministrem vnitra e, a velitelem zvláštních služeb, který, jak víme, má specifickou úlohu co do našich standardů, protože to je osoba, která eh, leco zkontroluje, tak těm všem jsme sdělili naše obavy a myslím, že jsme jim to sdělili jasně. Eh, řekli jsme jim, že zde nejsou respektovány standardy ani Evropské unie, ani jiných demokratických zemí. Eh, formálně to nebylo součástí eh, práce našeho výboru pro spolupráci, ale mohu vás ujistit, že více než polovinu doby eh, jednání jsme strávili právě těmito tématy. Volbami, setkali jsme se s paní Timošenkovou, vedoucí opozice, panem Rečokem a dalšími. Tedy všechny tyto negativní signály jsme vyslali a hovořili jsme o nich s opozicí, eh, s různými združeními, ať už evropskými, americkými či jinými, s nevládními organizacemi, se všemi dopracují přímo na místě, na Ukrajině. A vyslali jsme velice silný politický signál i v průběhu eh, schůzí s vládní stranou. Děkuji vám. Pan Landsbergis má slovo. Prosím, jen dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych podotkl ohledně těch definicí a závěrů k Ukrajině. Evropský eh, eh, parlament by se měl chovat jako správný pozorovatel. Já nemám pocit, že by se nějak Evro- eh, Ukrajina zlepšovala na své cestě k demokracii. Naopak, bych se chtěl zeptat kolegů, kteří došli k těmto eh, závěrům, eh, aby, eh, chtěl bych je požádat, aby prohlásili, že tyto volby jsou nedemokratické. Co si myslíte o ruských volbách? Protože zde náš partnerský, tedy prezident, byl zvolen z jediného kandidáta a další bude tedy volen dvěma voliteli. Pokud náš názor na tento režim je stejně silný, je tedy náš názor na Rusko stejně silný jako náš názor na Ukrajinu? Je Rusko lepší tedy než Ukrajina? <clears throat> Dobře, tímto jsme tedy uzavřeli eh, diskuzi a teď vám, pane Kovalu, ještě předám slovo. Pan Brok opouští sál. Já ji chci vybídnout, aby si ještě vyslechlo odpověď zpravodaje. Pokud zde nemůže být, přečte si pak zápis. Prosím, pane Kovale. Žałuję bardzo, že... Eh, Mě je velice líto, že jsem eh, nemohl mluvit v okamžiku, kdyby to slyšel přímo pan eh, Brok. A doufám, že pan Galer Eh, mu to řekne. Nevím, eh, možná jsem zcela nerozuměl, jestli to je tlumočení do textu, nerozuměl jsem té kritice, eh, poněvadž já se skutečně maximálně blížím k stanoviskům pana Galera a pana Proka, pokud se týče hodnocení těchto voleb. My máme stíženou situaci v tom, že Ukrajina je tak trošku na půl cestě už v Evropě Eh, máme tady eh, stranu regionu, která je partnerskou stranou socialistů, eh, opozice je partnerskou stranou EPP a my jsme tedy malá strana jakoby mezi mlínskými kameny, což mě trošku stěžuje práci, stěžuje postavení v tom, že nejsem tak zcela brán za objektivní soudce. Jinak eh, musím říci, že já jsem tak nejvíce zpřízněný názorově z EPP, ale já jsem se snažil k tomu přistupovat eh, nestranicky, ale zahrnout eh, do zprávy stanoviska všech politických stran, tak aby si z toho každý vzal své vlastní závěry. Čili my opravdu eh, nemůžeme eh, se k tomu stavět tak jednoznačně, tedy eh, hodnotit to podobně jako OSCE. Čili my se můžeme k tomu stavět pouze politicky. Možná, že pan Tanek, Tanok má pravdu v tom, že my možná se příliš snažíme všechno pozorovat to, na to, že nemáme síly. Nicméně my prostě eh, bychom eh, zřejmě měli eh, pracovat na těch dokumentech podobně, jako to dělá výbor. My jsme na tomto dokumentu pracovali tři dny, ale hned jsme byli kritizováni, že příliš pomalu. No, rychleji to nešlo. Jinak nyní k tomu, co řekli kolegové, eh, k panu předsedovi Albertinimu. Ano, máte pravdu, že my jsme pracovali pod tlakem statut toho dokumentu. Eh, není zcela jasný, byla to naše vlastní iniciativa, takže já jsem tím chtěl pouze informovat to, jak jsme pracovali. Já samozřejmě to, co jste řekl, stoprocentně akceptuji. Pokud se týče otázek pana poslance Broka, tak já nevím, já si myslím, že bychom neměli žádné problémy eh, s tím eh, eh, tlumočením toho, co jsme tam viděli. Čili my jsme tam, myslím, hovořili o tom, jak se připravovaly volby. A souhlasím. Tady hovoříme o číslách, číslech stran, nikoli jejich názvech, ale mají čísla. Hovořilo se o tom, že vládní strana byla preferovaná při registraci k volbám. No jenomže my nevíme, jakým způsobem to ovlivnilo výsledky voleb. To bychom skutečně museli to nějakým způsobem rozebrat a proskoumat, tak jak se to dělá u standardních misí. Pokud se týče eh, změn zákonu a zákonu, eh, tak eh, nevíme, jak to souviselo přímo s volbami, těmito volbami, ale je pravda, že už od roku 2004 se eh, hovořilo o tom, že je třeba změnit eh, ústavu a změnit další zákon. Došlo k tomu teď. No. Pokud se týče pana poslance Měrského, já bych nechtěl, vzhledem k tomu, že my nemáme mechanismus hodnocení těchto voleb, tak nechtěl bych jednoznačně říkat, že byly demokratické nebo nedemokratické. Ptal jsem se eh, lídrů opozičních eh, stran a také oni říkali, že se to nedá jednoznačně říci, protože eh, v některých regionech to bylo hodně špatné, někde to bylo lepší. Možná ve dvou, třech nebo čtyřech okrscích vůbec nebyly zaregistrováni kandidáti opozice a samozřejmě v tomto smyslu není možno hovořit o demokratičnosti voleb. To je třeba říci jasně, ale já myslím, že tady eh, nejsme ve sporu. Já nevím, odkud se bere ten polemický tón. Já jsem měl, tedy tak jsem tomu rozuměl, eh, za úkol sepsat zprávu o činnosti. To je všechno, tak jsem to udělal. Jinak pokud se týče, jak tomu řekl pan poslanec Galer, proč eh, tedy v PCC, tedy v, eh, v jejich úkolech se nehovořilo o volbách? My jsme tedy proto nemohli se jasně vyjádřit. My jsme to sice byli na to připraveni, ale bohužel e, ukrajinská strana se k ničemu nedospěla. No a jelikož e, my jsme nedosáhli konsenzu, no tak jsme tam raději nenapsali nic, abychom nefalšovali skutečnosti. No a to všichni poslanci e, za EPP ze strany Evropského parlamentu se na tom shodli. My jsme prostě Eh, dospěli k závěru, že jako evropská instituce musíme hovořit, musíme mít společné stanovisko, nemůžeme eh, se tady přijít. A v tom smyslu je sepsaný ten můj dokument. My jsme hledali společné stanovisko, protože jinak, kdybychom tam měli různá stanoviska, tak by se s tím pracovalo, užívalo by se to potom v vnitropolitickém boji na Ukrajině. Pokud se týče zatýkání, tak tady také naprosto souhlasím s panem Galerem. Chtěl jsem jenom říci jednu věc. Eh, ti, ty osoby formálně zůstaly na volebních kandidátkách. Čili to jsem tím chtěl říct. Tady zatím nejsou žádné další zájmy a já doufám, že je to jasné. Podobně jasné by mělo být to, že, eh, to, že to, se to odhrávalo všechno tak na krátkou chvíli, že to je špatně. Ano, samozřejmě, také se s vámi shoduje. Eh, pokud se týče toho, že eh, tady regionální nebo komunální úroveň nemá žádnou skutečnou moc, no tak to je pravda, ale vy jste dospěl k závěru, že ty volby nebyly důležité tím pádem, ale tak to není, právě naopak. Toto je velice důležité a musí být eh, naprosto jasné, eh, že na Ukrajině je nezbytná reforma veřejné zprávy, poněvadž eh, lidé se účastní těchto voleb, myslí si, že tím změní svůj každodenní život, jenomže tomu tak není. A z tohoto důvodu je třeba eh, tu veřejnou zprávu na eh, spodní, na té komunální úrovni zreformovat. Čili toto byl ten argument. Takže prosím, snažte se držet faktů, protože jinak Ukrajinci eh, budou chápat naší práci jako, jako generální odsudek, což ovšem není pravda. A možná, že má pravdu pan Tanok, možná, že eh, to od začátku byl špatný nápad a eh, že bychom skutečně neměli eh, vysílat pozorovací mise ke komunálním volbám. Prostě na to nejsme vybaveni. K panu Liskovým, ten měl pravdu. On eh, zná naši pozici a myslím, že eh, to jasně zaznělo. Eh, byl tam pan Svoboda, byli tam další lidé, také z EPP a my jsme hovořili jednotně. A proč bychom tedy teď mezi sebou měli mít spory? Já myslím, že to je takový běžný hřích naší instituce protože my tentokrát opravdu se neshodujeme. K panu Kalemovi. Já jsem nechtěl tady prezentovat jasný a jednoznačný postoj, eh, stanovisko eh, politicky zabarvené, poněvadž já vím, že my se nescela shodneme. Eh, budeme se k tomu moci vyjádřit ještě ve Štrasburku a tam si budeme muset, eh, budeme moci pobavit o tom, co se na Ukrajině stalo. K panu Landsbergisovi. Ano, eh, samozřejmě, eh, abychom uchránili morální autoritu našeho parlamentu, tak samozřejmě musíme být obezřetní a musíme se vyjadřovat přiměřeně. Ale Eh, přesto musíme říci, že ukrajinské volby mají nejvyšší demokratické standardy ve srovnání se všemi bývalými sovětskými republikami. Eh, a eh, myslím, že není správné říci, že ten demokratický standard dramaticky poklesl. Ukrajina samozřejmě Eh, musí uvědomit to, že může ztratit svoji demokratickou reputaci, poněvadž eh, standardy u prezidentských voleb byly vysoké, nyní byly nižší. Ale samozřejmě eh, chci říct, že musíme se vyjádřovat tak, abychom nestratili vlastní důvěry hodnost tím, že bychom byli velice tvrdí vůči Ukrajině a daleko tolerantnější vůči jiným stranám, jiným zemím. Já e, ano, vidím, že e, demokracie na Ukrajině nepostoupila vpřed, ale ani neustoupila ze svých pozic. Čili e, musíme to skutečně sepsat vyváženě, ale zároveň tak, abychom to mohli všichni podpořit. Prostě aby tam zazněla naše zhoda na základních věcech. Já jsem velice eh, pečlivě naslouchal všem vašim hlasům, eh, jak se patří na poslance a já si myslím, že až eh, se píšeme naši, náš návrh k usnesení, že to bude vyvážený dokument. Já děkuji všem účastníkům této debaty, děkuji panu Galerovi za kritiku. Já doufám, že jsem poněkud rozptýlil eh, vaše obavy a opět eh, eh, ještě jednou vyslovuji politování nad tím, že pan Brok už zde není, poněvadž naším hlavním závěrem je to, že zase mezi sebou nemáme tak velké rozdíly. Děkuji, pane Kovale. Bohužel, pane Brisky, už vám nemůžeme dát slovo, protože nám skutečně nezbývá čas. Teď bych chtěla změnit pořád jednání a chtěl dříve hovořit o bodu 7 než o bodu 6, a to z logických důvodů, protože eh, pan s místo předseda, bude muset odjet. Teď tedy budeme probírat vztahy Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu. To je zpráva, které se bude účastnit pan Luigi Narbone, což je uh, vedoucí uh, komise, který je tady vysokým, který je tady představitelem pro uh, spolupráci s celým tímto regionem. A prosím, teď vám předám slovo, pane Baudisi. Donc c'est notre euh, premier débat sur ce rapport consacré aux relations. Dobrý den všem. Během této první diskuze mezi parlamentem a Radou pro spolupráci v Perském zálivu bych chtěl se vyjádřit k současné situaci a k vývoji do budoucna. Úvodem bych vám chtěl připomenout to, co to znamená FERE, eh, je tam šest zemí, jsou členem Kuwait, Bahrajn, Saudská Arábie, Katar, Spojené arabské emiráty a také Omán. Jsou to království a je třeba eh, připomenout, že to je jediná organizace, kde existuje integrační proces jak v regionu, tak v arabském světě. Tato organizace eh, FEFERE eh, zaujímá strategickou pozici eh, země CCG jsou na břehu Perského zálivu proti Iránu. Jsou sousedi Jemenu, Iráku nedaleko Somálska. E, mají velice e, důležitou váhu v, hospodářské oblasti, protože země CCG e, zaujímají více než čtvrtinu členů Arabské ligy. Tyto členské státy jsou často prostředníky v politických konfliktech. král arabské Sauda, um, Saudské Arábie má eh, velice důležitou váhu například během krize roku 2008 eh, v Libanonu. Tam um, hrál Katar velice důležitou úlohu při řešení krize. Jsou velice důležitými hospodářskými hráči, co se týče výroby eh, a zásob plynu a paliv. Chtěl bych také říci, že státy eh, CCG jsou eh, prvními eh, dodavateli pro Evropskou unii, co se týče paliv. Jejich význam je tedy velice důležitý, nemůžeme je podceňovat. Zastupují třetinu Eh, suverénních fondů. V jaké fázi se nyní nacházíme eh, v našich vztazích mezi Evropskou unii a eh, těchto států CCG? Nacházíme se na mrtvém bodě. 20 let s nimi jednáme, snažíme se o volný obchod, ale bohužel jsme ještě nedospěli ke zdárnému výsledku a mm, je to jsou to eh, rekordně dlouhá jednání. Jsou to nejstarší jednání, kdy jsme nedošli eh, na poli Evropské unie k uspokojivému závěru. Evropská unie má za cíl eh, znovu začít s těmito jednáními. Připomínám, že dohoda o volném obchodu je pro Evropskou unii prioritním cílem A naším cílem je, aby tato jednání byla rychle ukončena a úspěšně. E, v této zprávě se hovoří o tom, že naše vztahy s CCG by neměly být pouze zakládány na obchodní bázi. Nemůžeme se uspokojit e, pouze se vztahem e, zákazník-dodavatel. Musíme pokročit dále. Měli bychom eh, navrhnout skutečné partnerství, které bude strategické a politické. A proto Evropská unie eh, musí vystupovat eh, více v rámci regionu a aby její zástupci byli více vidět. A co se týče zahraničního výboru, tak by bylo dobré, abychom byli více eh, zastoupeni. Potom si poslechneme pana eh, Narboniho. A mm, eh, toto by, tato naše zastoupení by mělo být v hlavních městech členských států CCG, zahájit politický dialog na nejvyšší úrovni, na úrovni šéfů států a vlád během samitů. V současné době eh, schůze jsou na ministerské úrovni a jsou to pouze eh, technická jednání. Existuje prostor pro politickou spolupráci a je, je to eh, úkolem Evropské unie, aby podporovala integraci zemí CCG. Z Bruselu se může zdát, že postupujeme pomalu, ale Eh, můžeme říci, že oni mají jedinečné postavení v arabském světě. Eh, proto chceme, aby eh, také došlo k dobré praxi mezi Evropskou unii a CCG. Týká se to politických a strategických témat. Existuje mnoho otázek, například Irán, zbrojení, soutěže ve zbrojení, tíživá situace v Jemenu a Somálsko eh, na, na druhé straně. To je, tyto země země jsou v centru dění, hm, krizí, eh, které jsou navzájem propojené. Jsou prvkem pro stabilizaci a proto je potřebujeme pro stabilizaci situace v regionu. Toto je dobré pro CCG a pro Evropskou unii. Eh, musíme pracovat na bázi spolupráci v mnoha oblastech, kde si myslíme, že Evropská unie může mnohé nabídnout, například eh, obnovitelné zdroje, eh, tyto země jsou významnými dodavateli zemního plynu a ropy a také mají velký, obrovský potenciál co se týče solární energie a také postavení žen. V této otázce se tyto země zavázaly k lepší politice, ambiciozní politice vzdělání. Ještě nedávno, relativně nedávno, před 15-20 lety, mladí lidé kteří jsou eh, občané těchto zemí CCG, tak eh, studovali mm, na univerzitách eh, ve Spojeném království, ve Spojených státech. Dnes ne. Dnes se vysílá méně mladých lidí do ciziny. Dělají to naopak, to jest rozvíjejí důležité infrastruktury ve svých zemích. Ale e, samozřejmě e, potřebují partnerství k tomu e, pro reformu vzdělávacího systému a učitelů. A Evropa zde nemůže nechat prostor Američanům, uvolnit je místo. Máme na to dostatek nástrojů. Jsou to eh, pouze mm, osm univerzitních eh, studentů eh, z těchto zemí studovalo v Evropské unii. Toto jsou tedy hlavní osy této zprávy. Já toto ponechávám k vaší analýze a diskuzi. Pro mě je ctí, že je tady pan Arbony zástupce z Riádu a také dám prostor k otázkám. E, on pohovoří o překážkách, ke kterým došlo během jednání o volném obchodu. Tyto překážky jsou důležité, také e, politická doložka a to otázka cel. Daní. E, pane Narbone. Myslíte si, že tyto překážky se dají překonat a jakým způsobem podle vás? Jakým způsobem eh, strategické a politické partnerství mezi Evropskou unii a CCG eh, by, eh, jak by se na to nahlíželo ze strany zemí Perského zálivu a jaká jsou očekávání z těchto zemí? Děkuji vám, pane místo předsedo. Hovořil jste o panu Pardonimu, který už se také hlásil o slovo a proto mu předám slovo a velice rádi si jej vyslechneme. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také výboru AFET za to, že mi poskytl příležitost účastnit se této diskuze o tak významné zprávě o vztazích mezi EU a CCG. Možná bych eh, se zaměřil hned na tu druhou otázku, která má otevírá širší spektrum eh, možností. Nepochybně souhlasím eh, s hlavními rysy zprávy pana Budí o tom, že Eh, bychom měli věnovat více pozornosti této oblasti. Podepsali jsme v roce 89 eh, to, že se budeme snažit o dohodu partnerství. Dlouho jsme vyjednávali, po léta jsme vyjednávali, nebyli jsme schopni dohodu ještě uzavřít a pouze v nedávné době jsme přehodnotili eh, potřebu podívat se na hlubší vztahy, zaměřit se na vytváření a prohlubování vztahů v celé této oblasti. Naši partneři v oblasti Perského zálivu by měli zájem na přehodnocení partnerství, chtěli by strategičtější partnerství, to tak nepochybně je, s tím souhlasím. Eh, tento zájem o Evropskou unii narůstá, celý region od začátku eh, nového eh, století je úplně v jiné, eh, v jiném ovzduší, než v jakém byl v předešlých desetiletích. Ve vztazích tedy proti zbytku světa je mnohem otevřenější a zajímá se o nacházení nových silných partnerství spatřují EU jako potenciálně významného partnera k řešení regionálních konfliktů a přáli by si, abychom byli proaktivnější eh, v, v těchto politických otázkách v daném regionu ohledně tedy eh, obchodních vztahů můžeme říct, že jsme největším obchodním partnerem a na tyto vztahy země CTG nazírají jako na velký potenciál, který ještě nebyl vyčerpán, například co se týče evropských investic do regionu. Ehm, máme ještě poměrně malé procento oproti jiným, tedy světovým partnerům CCG na trzích CCG. Evropská unie by podle nich měla učinit více, také aby se více zviditelnila, aby byla více přítomná v regionu. CCG eh, se také eh, více rozhlíží po Ázii a Pacifiku, eh, co se týče investic i obchodních vztahů. Hledají na východě také politický dialog a mají pocit, že EU neučinila dost v posledních letech, aby zajistila kontinuitu dialogu se zeměmi CCG. Proto si nepochybně tedy myslíme, že když se podíváme tedy na další fázi našich vztahů s CCG, měli bychom se zaměřit více na politické otázky, měli bychom usilovat o silnější, intenzivnější dialog na vysoké úrovni. CCG žádají o eh, opakované, pravidelné, trvalé konzultace, informování u otázek, které jsou pro nás nesmírně důležité, také jako je to stabilizace Iráku, situace v Iránu, v Jemenu, také ohledně takových otázek, jako je Afghánistán, Pakistán, a mírový proces na Blízkém východě a také mm, v otázkách e, e, okolních zemí. Takže by uvítali naši, naši silnější aktivitu, tedy větší prezenci, větší přítomnost Evropské unie v dané oblasti. Máme velice malou delegaci v Riádu, která je tedy akreditována do těch šesti zemí. Eh, plus eh, tam máme tedy sekretariát CCG, eh, takže pro nás je to opravdu velice namáhavý a složitý úkol, jak udržovat vůbec ty vztahy, na to, že potom ještě posilovat, pokud máme takto omezenou kapacitu. Eh, celá mm, tato oblast je velice eh, rozmanitá, eh, rozsáhlá. Každá, každý jednotlivý stát má své vlastní zvláštnosti, specifické rysy, které je třeba brát v úvahu. A my nepochybně chceme budovat na dosavadních krocích byl schválený společný akční program a my se snažíme dosáhnout i hlubší spolupráce, které jsou ehm, v, našich, v našem společném zájmu, tedy kam eh, tyto země hodně eh, investují, například do vzdělávacího systému. Jen v Saudské Arábii nyní 60 tisíc studentů odjíždí tedy do zahraničí, má stipendia, která se tvoří na bilaterální bázi, ale sama Saudská Arábie buduje řadu univerzit, aby byla schopna uspokojit poptávku rostoucího počtu studentů. Mají velice dobré a rozvíjejí vysoké eh, teda, mm, rozvíjejí dobré programy na, na vyšší školství. A například eh, s pomocí eh, nebo uvítali by pomoc programu Erasmus Mundus, protože by takto mohli lépe budovat sítě. A vznikla by přidaná hodnota k tomu, co už budují na bilaterální úrovni. Nepochybně velký potenciál je také v podpoře spolupráce eh, v oblasti obnovitelných energií, vědy, eh, technických výzkumů. Eh, oni do tohoto hodně investují, zajímá je budování partnerství s našimi zeměmi, mm, také žádají, abychom uvažovali o otevření programů, které máme v EU, eh, vzhledem k tomu, že vztahy s těmito zeměmi se eh, neřídí běžným modelem eh, dárce a příjemce, měly by se tyto vztahy tedy zakládat na rovnějším, vyrovnanějším partnerství, kde otázka financování není hlavním problémem. Spíše by šlo o to zaměřit se na Eh, výměnu a vzájemnou výměnu a vytváření sítí. Také si myslím, že bychom se měli zaměřit na nástroje. Politický rámec je nepochybně eh, nesmírně eh, důležitý. Eh, hovořili jsme o partnerství eh, v různých oblastech, kde máme společné zájmy, ale mělo bychom se podívat také na různé nástroje, kterými lze i z naší strany podpořit takovouto spolupráci. Prozatím jsme využívali nástroje ICI na drobné projekty nebo relativně menší projekty a budoucnost by nám měla poskytnout tedy více nástrojů k tomu, abychom mohli lépe eh, katalyzovat společné iniciativy, abychom zajistili, že budeme viditelnější i ve společných iniciativách a ve společných akcích. Eh, teď přejdu k tedy k té dohodě o volném obchodu. To, jak bych řekl, je téma, které má hospodářské i politické aspekty. Tak dlouhou dobu se nám nepodařilo dojít eh, k dohodě. Eh, a tato situace je chápána mm, nebo spíše eh, má negativní dopad na naše vztahy je třeba se zaměřit na politické klauzule, na otázku eh, exportních eh, tar celních tarifů, eh, které blokovaly doposud možnost tedy dosažení dohody. Země CCG by si chtěli uchovat právo uvalit exportní clo. Principiálně by se to přijmout dalo, pokud to bude mít určité omezující parametry. Víte, že vyjednávání se zablokovala, stojí poslední dva roky, což samozřejmě nepřispívá k pozitivní atmosféře mezi oběma celky. A proto bychom v dalších diskuzích se měli zaměřit na hledání společných základů. Uh, uh, My se chceme zaměřit na otázku těch exportních cel a dojít uh, k pozitivnímu vyřešení a dosažení dohody. Děkuji vám, pane Narbony. Slovo předám paní Jachtemaki. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää erinomaisen asiantuntevasta ja tasapainoisesta mietinnöstä. Eh, děkuji vám, pane zpravodaji, za velice vyváženou zprávu, kde je mnoho věcných informací a ukazuje to, že eh, jste znalec této problematiky. Já mám eh, několik dotazů. Nikdo nepochabuje o tom, že hospodářská spolupráce je důležitá eh, mezi těmito dvěma, mezi těmito dvěma organizacemi. Eh, Rada pro spolupráci v Perském zálivu eh, funguje tak, že mm, členské státy mezi sebou jsou vlastně navzájem taky konkurencí když eh, bude mít eh, Evropská unie společnou politiku, tak eh, musíme se zasadit o to, aby jsme hovo- hovořili a byli viditelnější. Já si myslím, že zde můžeme hovořit jasněji. A proto v mnoha bodech musíme se sjednotit. Důležitá je otázka lidských práv. Hospodářská spolupráce může být ale také nástrojem, který poslouží ke zlepšení otázky lidských práv. Abychom navzájem se ovlivňovali, tak musíme o tom hovořit také i o jiných tématech. Eh, měli bychom začít se společnými zájmy, jako je obchodní politika. A tam, když dojdeme k dohodě, tak potom můžeme přistoupit eh, k dalším otázkám. A potom bych se zaměřila na bod 3. Bod 3 zprávy, tam se hovoří o tom, že by bylo dobré, aby docházelo k větší transparentnosti, aby bylo více diplomatických eh, zastoupení, ale eh, na druhé straně v hospodářské otázce tam eh, jsou potřeba další nástroje a myslím si, že tohoto musíme dosáhnout jinými prostředky. To se netýká pouze této zprávy, ale eh, vůbec eh, našeho stanoviska jako parlamentu. My nemůžeme stále vyžadovat více a více finančních prostředků na všechno. My musíme někdy také dosáhnout více eh, výsledků s zdroji, kterými disponujeme v současné době. Ale to se netýká pouze tohoto bodu, ale obecně bych se o tom chtěla zmínit. Myslím si, že bychom se měli pozastavit nad tím, jestli bychom nemohli disponovat eh, zdroji, kterými v současné době disponujeme a dosáhnout výsledků. Bod 5. Eh, zde se lituje toho, že jsme nepřistoupili ke konstruktivnímu dialogu. Ano, Eh, tam bych chtěla požádat eh, pana zpravodaje, aby nám to objasnil. Protože tam je společný pracovní program, ale to také souvisí s bodem 2, kde se navrhuje, aby Evropská unie eh, vytvořila strategické partnerství co to znamená strategické partnerství. Znamená to, že my toto partnerství bychom měli nějakým způsobem rozšířit? To znamená, ne všichni jsou strategiční partneři. Co to znamená ten termín strategické partnerství? Děkuji. No, no <laughs> Já jsem nevěděl, jestli už jste skončil nebo ne, protože vám pořád svítil mikrofon. A teď tedy předám slovo našemu místopředsedovi a zároveň zpravodajovi, aby eh, uzavřel toto téma eh, ještě předtím, než tedy bude muset nutně odejít. Prosím, pane Boudis, máte slovo. Děkuji. Pane předsedající, já mám mm, čas, co budete potřebovat. Já odpovím tedy na tyto první otázky. Děkuji vám eh, za váš příspěvek. Souhlasím s vámi. Existuje tady eh, hospodářská soutěž, ale také politické soutěžení ze strany evropských vlád v této oblasti. E, tato rivalita na diplomatickém poli e, poškozuje ten celkový obraz, který by, měl který by měla poskytnout Evropská unie. A to je to, co e, bychom měli dokázat prostřednictvím společné zahraniční služby a hovořit jedním hlasem jako celek, jako Evropská unie. Co se týče zdrojů a financování, tam eh, nemůže dojít eh, k nějakým nejasnostem. Eh, tady v této oblasti Evropa chce mobilizovat významné fondy jako v jiných oblastech. Ale když zde hovoříme o fondech, o zdrojích, tak zde hovoříme spíše o tom, že by Evropská unie měla být přítomná v této oblasti. Hovoříme o personálu v Riádu. To je jediné místo, kde je Evropská unie zastoupena. V ostatních zemích Rady pro spolupráci v Perském zálivu, v ostatních hlavních městech, jako je Kuwait, Doha, Katar, Abu Dhabi, tam nikdo není. Eh, takže v podstatě se nejedná o to, že bychom měli investovat eh, velké částky peněz, ale že chceme investovat v rámci lidských zdrojů a na diplomatické bázi, aby Evropská unie eh, měla tu viditelnost, kterou si zaslouží. Co se týče lidských zdrojů, tak aktuální situace je taková, že máme málo důvodů k radosti Dobře, ale když bychom to porovnali se situací před 15-20 lety, tak eh, můžeme eh, se eh, cítit lépe, protože existuje pohyb, který není ukončen. Je to úsilí ze strany našich zemí, kde se mm, bojuje o to, aby ženy začaly zaujímat důležitá místa v politice a ve společnosti státní správě a také, aby v těchto zemích byla uznána funkce parlamentu. Je pravda, že vývoj není rychlý, vývoj je de facto pomalý a často někde jsme eh, byli svědky kroků zpět, například v některých zemích. Proto Evropská unie by se neměla omezit na eh, nějaká kritická stanoviska či odsoudit eh, situaci, protože vývoj je pozitivní a postupuje dobrým směrem. Vy jste, hovořili, vy jste hovořila o strategickém partnerství. Já souhlasím, bude-li budeme-li mít plno strategických partnerství, tak potom tato partnerství vlastně nebudou mít eh, význam. Já se domnívám, že ale v tomto regionu to opravdu potřebujeme, protože tento region je velmi strategický. Rada pro spolupráci v Perském zálivu kromě Jemenu eh, představuje celý poloostrov. Hovoříme o Saudské Arábii, o Emirátech a také eh, sultanáty, které jsou na Perském zálivu. Máme tam dvě úžiny, abychom se dostali z Perského zálivu a potom úžina mezi Suezkým kanálem a středozemním mořem, Suezkým průplavem a středozemním mořem, eh, Hormuskou úžinu. Eh, jsou tam strategická rizika. Al-Qaida v regionu. Není tam pouze Al-Qaida z islámského Magrebu, ale také Al-Qaida na arabském poloostrově, která má eh, velice významné postavení v Jemenu. Dále máme problém na severním eh, Jemenu. Na druhé straně u máme Somálsko, Irák je za rohem, je potřeba stabilizovat zemi, to všichni víme. A také naproti je Irán když eh, hovořím o strategickém partnerství, tak to je proto, že tento region je strategický z hospodářského a energetického hlediska. Nezapomeňme, že to je náš eh, první dodavatel ehm, paliv a proto musíme mít toto na zřeteli, když hovoříme o strategickém partnerství, které si tedy myslím, že není eh, přehnané strategické partnerství je mm, přizpůsobeno této situaci. A v rámci jednání s Radou pro spolupráci v Perském zálivu jsme se ubírali tímto směrem. Hovořili jsme o daních, o clech a také jsme na jednací stůl položili otázku lidských práv, ale nemůžeme dělat, eh, chovat se jako kdyby tento region nebyl strategickým partnerem. Je to tak. Chcete někdo něco dodat? Eh, prosím, buďte struční, protože do 12 musíme ještě stihnout další věc. Jenom bych chtěla dodat, jak už se zmínil zpravodaj, že opravdu tento region má silné bilaterální vztahy s členskými státy. Je tu taky určitý stupeň konkurence, protože je to e, zajímavý e, trh s velkým potenciálem. Nicméně musím také říci, e, že je zajímá i komplementární vztah s EU. Konečně se zjistilo, že tedy EU je důležitým partnerem pro jednání o celé řadě otázek takže i ze strany eh, GCC či CCG je zde velký zájem a ten roste. Eh, naše delegace diplomatická by tam mohla navýšit další zájem, tedy o EU, posílit naše vztahy. V zemích, kde nemáme žádné vztahy eh, diplomatické, musím říci, že informovanost o EU a to, jak u mm, tedy č, jejich Eh, eh, tak u místních orgánů by bylo zapotřebí zvýšit oproti, je, je tu jasný rozdíl oproti těm státům, kde jsme přítomni. Děkuji vám, pane Narbone, děkuji vám také, eh, bo, pane Boudisi. Chci se jen zmínit o dalších lhůtách. 24. v 18.00 máte lhůtu pro pozměňovací návrhy. Diskutovat je budeme 1. února 2011, hlasovat ve výboru se bude 10. února, na plenárním zasedání pak na druhém březnovém zasedání 2011. A Teď přijdeme tedy k poslednímu bodu na pořadu jednání, jímž je udržitelná evropská politika pro nejsevernější oblast. To je zpráva pana Galera. My mu chceme poděkovat za to, že byl ochoten eh, odsunout svou zprávu. Je tu 174 pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi dnes ráno, eh, tak jak tedy to bylo požadováno. Eh, pozměňovací návrhy máte k dispozici, kolegové. A teď je na panu Galerovi, aby vedl diskuzi o tolika tak velkých pozměňovacích návrzích. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kolegům za předložené pozměňovací návrhy. V zásadě se jedná o nekontroverzní zprávu a konec konců i z debat v prvním kole a z debat se stínovými zpravodaji vyplývá, že zde panuje široký konsensus. A jelikož tomu tak je, mohu už teď říci, že většinu pozměňovacích návrhů mohou zapracovat. Jde v podstatě o doplnění nebo upřesnění, eh, kde já jsem to tady do zprávy nedal z, z důvodu omezeného rozsahu této zprávy. Eh, nicméně jsou to skutečně kvalitní doplňky. Eh, chtěl bych nyní trošku vymezit, kde jsem ochoten Eh, přistoupit na návrhy a kde ne. Jedna oblast to je možná dohoda o Arktidě, to znamená pozměňovací návrhy, eh, které eh, se týkají různých závěrů, případně požadavků o takovouto dohodu. To samozřejmě není dost dobře možné, nemůžeme tady hovořit bez těch, kteří se to také týká. Eh, minule, když jsme to eh, v parlamentu eh, projednávali, tak to vedlo k určitým iritovaným reakcím z dotyčného regionu. Tak možná, že to bylo přehnané, ale my jsme v té zprávě vymezili obrovské možnosti další kooperace. Já souhlasím se všemi návrhy, které se týká Eh, původního obyvatelstva, tedy možnosti, co by se tady pro ně dalo udělat. Pozměňovacímu návrhu číslo 20 bych měl eh, pro autory eh, toto tam se říká, jelikož arktická dimenze je pouze finančním instrumentem pro financování arktické oblasti, tak to není eh, pravda. Eh, my máme také eh, výzkumný projekt, respektive žádost výzkumný projekt, existuje z DG Mare, tam mají také určité rozvojové plány. Takže když už jsem u té severské dimenze, tak já jsem proto, abychom tuto společnou politiku eh, vůči Rusku provozovali dále. Nicméně domnívám se, že arktická politika Evropské unie by neměla přesahovat definici severské dimenze. Eh, respektive neměla by být definována jejím prostřednictvím, měla by to být samostatná politika. Eh, ono se hovoří v severské politice eh, o arktickém okně, které ty bohužel dosud je zamrzlé. A takže možná, že to je jakési okénko, ale určitě ne řádné dveře. Čili Eh, pozměňovací návrhy, které by chtěly eh, arktickou politiku definovat na základě severské politiky, tak eh, ty odmítám. Ehm, Stručně k 66C. Paní kolegyně Jakonsáry chtěla e, do toho vnést udržitelné řízení zdrojů, no tak já jsem sice samozřejmě pro, ale e, tady se objevuje e, citát z dohody mezi Norskem a Ruskem a proto tady to slovo sustainable se nemůže objevit tam, kde je navrženo, musí být trošku posunuté jenom pokud se týče pozměňovacích návrhů, které jsou velmi podrobné a velmi podrobně se zabývají odpovědnosti jednotlivých států v tomto regionu, například jakým způsobem se má provádět průzkum. Toto je, myslím, 69. paní kolegyně Westlund nebo Goran Fenn tak já musím říct, že eh, tady existují už eh, práva, která jsou vymezena na národní úrovni, třeba v Norsku jsou velice dobře vymezena. To znamená, snažit se tady něco podrobně eh, předpisovat jako tady se hovoří o zapojení příslušných eh, institucí, které by měly ty podmínky přeskoumat. No, to nevím. Eh, instituce, které tam existují, už to v podstatě dělají. Tady nejde o přeskoumání, přehodnocení čehosi. Nicméně tyto státy už mají instituce, agentury, které se tím už dlouhodobě zabývají. Čili skutečně neměli bychom zvát dojem, že neexistuje něco, co ve skutečnosti existuje. A pozměňovací návrh číslo 70 se týká eh, výsostných vod EU. Eh, z hlediska systémového to sem nepatří. Tady jde o Deep Water Horizon a o tom, že členské země by měly eh, naléhavě se zabývat celou problematikou těžby ropy ve vodách EU. No to je sice správně, ale e, to prostě patří jinam. To tady opravdu z hlediska ho nemá co dělat, proto jsem proti tomuto návrhu. Pokud se týče klimatické e, oblasti, e, chci říct si toto. Klimatické změny mají výrazný vliv na Arktidu, ale my nemůžeme omezovat klimatické změny přijímáním opatření přímo v Arktidě. Tam není přímo eh, z nečišťování životního prostředí, to se tam neděje, to znečištění se tam importuje od jinut. Čili eh, jak si tam není možné přijímat jakási opatření a čistit něco, co by tam přímo znečišťovalo eh, přírodu. Čili Ehm, prostě všechno se musí dít podle standardu, ale skutečně eh, přijímáním opatření v Arktidě skutečně nemůžeme zastavit eh, klimatické změny. To je otázka pro eh, globální akci. Tak, 97. Já mám dojem, že ten poněkud eh, jaksi eh, sešel z cesty. Eh, já myslím, že to tady obsahově příliš nepasuje. Možná, že by bylo dobré, kdyby se autoři ještě jednou nad tím zamysleli. A to, co právě řekl kolega Brok, náš bývalý předseda, tak to neberu na vědomí. Takže tolik je technická poznámka směrem k autorům tohoto pozměňovacího návrhu. Pozměňovací návrh číslo 103. Tak tady se říká, domnívá se, že aby byl identifikován specifický potenciál každé lokality a aby byly eh, vypracovány strategie osídlení s ohledem na regionální rozdíly a tak dále. Já si myslím, že toto je věc, která tak trošku spadá eh, pod subsidiaritu. Eh, toto není naše území jako EU, to znamená, že potenciál jednotlivých lokalit za pomocí EU tak to bych řekl, že to zachází příliš daleko. To myslím, že Kanaďané, Norové, Američané si to vyřeší vlastními kapacitami i bez tohoto jistě dobře míněného záměru. Ehm, eh, K tomu tedy tolik. Nyní ke 112. Tady se říká, eh, nabádá Evropskou unii, aby aktivně podporovala kulturní a jazyková práva eh, fenougrických národů eh, žijících v severním Rusku. Já myslím, že to je v pořádku, ale v severním Rusku žijí i další, nejenom ugrofinské národnosti a prostě ani nikdo by tam neměl být diskriminován. A my máme určité vazby z Estonska, Finska, Norska, Švédska. To jsou aktivity, které už fungují a myslím, že by bylo dobře, kdybychom eh, se vyslovali, eh, vyslovili pro podporu pokračování těchto činností, ale aby tady něco podnikala EU, to myslím není správně řečeno. Já eh, tady mám připravenou úpravu těchto, eh, této formulace, takže možná, že eh, to bude lépe vyjádřeno to, eh, co chtěli vyjádřit autoři. A pak tady máme několik pozměňovacích návrhů, které tady podezřívají koho si z militarizace regionu. Já myslím, že tady je třeba trošku rozlišovat Eh, na, jednu straně, na jedné straně se eh, otvírají různé možnosti eh, vlivem klimatických změn a země tohoto regionu tam mají určité prostě nějaké bože, nějaké stanice, a to nemusí být stanice, které slouží vysloveně vojenským účelům mají tam kalendář a mají svoje rangery třeba a to já bych opravdu nepopisoval jako militarizaci. Prostě je to přítomnost na vlastním území a to podle mě opravdu není eh, něco, co by spadalo pod militarizaci. Takže já skutečně nejsem proto, aby se zde objevily tyto pozměňovací návrhy, aby tady vytvářely jakýsi falešný obraz skutečnosti. Tak, tomu tolik. Äh, Arktická rada. Podle mého z našeho hlediska aby tato rada eh, měla dostat více kompetencí a stát se jaksi operativnější. Ovšem ta formulace v 137. Eh, to znamená povzbuzuje komisi, aby učinila maximum pro to, aby posílila arktickou radu a tak dále, tak já myslím, že to není formulováno správně. My jsme v této chvíli pouze pozorovatele ad hoc v Arktické radě. A my tedy z naší pozice určitě nemůžeme eh, tímto způsobem někoho, eh, někoho posilovat. Čili to už eh, to je otázka pro, pro ty hlavní členy. Samozřejmě, že komise, která tam skutečně sedí na v křesle pozorovatelů, opravdu Eh, nemůže něco takového šářet, ale my samozřejmě jsme proto, aby Arktická rada eh, byla posílena, zejména v rozhodovacích pravomocech. Tak severské dimenzi už jsem řekl, co bylo třeba. Pak tady ještě máme ke 142. Tady jde opět o Arktickou radu a zapojení občanské společnosti a neziskovek. Tady se žádá, eh, povzbuzuje Archickou radu, aby také eh, zahrnula jako ad hoc pozorovatele NGOčka a občanskou společnost. To už se dneska děje. Já tedy si myslím, že by to tam nemělo být. Ne, že bych s tím nesouhlasil, ale to proto, že už tomu tak je. Dále můj předposlední bod – To je pozměňovací návrh 149. A tady mám taky dojem, že eh, se to sem dostalo, prostě, že to není na svém místě. Eh, v původním textu tady navrhujeme, eh, jak by k tomu měla organizačně přistupovat komise, tak abychom měli konzistentní arktickou politiku. A Eh, je tady také požadavek přiměřenosti. No a pozměňovací návrh 149, ten ovšem hovoří o něčem úplně jiném, a sice o tom, jak by mezinárodní organizace, který se týká eh, arktická problematika, měly být ještě aktivnější za pomocí EU. Já si myslím, že to opět je trošku mimo eh, téma tohoto článku, čili mělo by to zaznít jinde, na jiném místě. No a poslední téma. Eh, možná, že mě trošku eh, eh, překvapili finští kolegové, kteří tady hovoří jednotně o arktickém informačním středisku na Eh, Laponské univerzitě. Já jsem to ve zprávě sformuloval poněkud neutrálněji a já jsem řekl a také v, ev, eh, v Evropském arktickém informačním středisku bude možné organizovat a tak dále. Tak, já si myslím, že podporování Evropského informačního střediska pro Arktidu to je politický signál. Ovšem otázka, jak to konkrétně realizovat, to je de facto eh, mikro, eh, mikromanagement, eh, který je úkolem komise. Komise, která provádí určité projekty, pak také tu informační politiku musí organizovat takovým způsobem, aby to bylo účelné. A e, jestliže komise má e, proto určité prostředky, tak e, tady platí potom pravidla zadávání zakázek, to znamená, že komise musí vypsat výběrové řízení, aby se mohli jednotliví zájemci ucházet o prostředky a Prostě my nemůžeme do toho zasahovat tak, že prostě eh, řekneme, chceme, aby to bylo přesně takto a tím vlastně odchází, obcházíme celý tento eh, mechanismus. To nejde. Mm, ono totiž existuje více sítí, toto není jediná síť, existují vědecké sítě, které fungují a eh, to množství informací, které přichází do Bruselu, už je poměrně velké. Já tady v této formulaci eh, nechci eh, tvrdit, že jsem absolutně proti, to ne, ale eh, měli bychom spolu s stínovým zpravodají najít takovou formulaci, která, která jak si bude nejlépe sloužit tomu účelu, prostě analýza informací a tak dále, ale zároveň tedy bychom neměli narušovat právě ta pravidla pro zadávání zakázek. Já tedy věřím, že eh, stínový zpravodaj, až bude mít eh, dohodovací řízení příští týden ve Štrasburku, tak, eh, že se nám podaří přiblížit tomu, co chtěli říct, co chtěli dosáhnout finští kolegové a přitom neporušit evropská pravidla. Takže to je moje reakce. Já usiluji o to, aby například eh, v úterý ráno kolem 9. hodině, ale to se dozvíme potom přesně ještě, aby se podařilo svolat eh, setkání stínových zpravodajů a abychom mohli konsensuálně tuto zprávu schválit. Děkuji vám. Děkuji. Eh, Projev zpravodaje byl ukončen aplauzem. Mám tu tři řečníky. Prosím, nehovořte déle než tři minuty. Budu muset ukončit naši schůzi eh, před eh, polednem, protože nemáme nikoho eh, dalšího, kdo by mohl předsedat. Žádný místo předseda tu není. mám tu vysoce důležitou návštěvu z Maroka. Právě, že nekontroversijné. Myslím, že z dvou povodů. Po pierwsze, všichni. Jsou to mm, dvě věci, které nejsou úplně kontroverzní, protože více méně můžeme říci, že všichni jsme daleko od této oblasti. A to, že naše pozice nejsou kontroverzní, je také úspěchem našeho zpravodaje. Takže to všechno nám pomáhá k tomu, abychom dosáhli dobrého společného textu. Arktida je pro nás eh, důležitá, odráží různé změny, někdy se můžeme shodnout, je tu pozitivní výsledek, například Baren, eh, dohoda o Barencové moři eh, s Ruskem a Norskem a jindy to zase je takové konfliktnější nebo je to takové mm, pohnutější, protože dochází k zapichování těch vlajek do dna. My se musíme snažit najít eh, úlohu Evropské unie v Arktidě a to nejen v oblasti vědeckých výzkumů. Je třeba, abychom tam hráli určitou úlohu. Proto jsme tady předložili dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká nových eh, dopravních cest, které by neměly umožňovat eh, diskriminaci. To je takový dočasný prvek, který by měl eh, pomoci k tomu, abychom správně nasměřovali ty trasy. A pak je to uchování přírodního bohatství, přírodních zdrojů. která má eh, velmi důležitou úlohu, úlohu eh, a já chci zdůraznit, že tato zpráva má každopádně naši podporu. Děkuji, paní Chtemaky. Thanks. At the beginning I want to say that... Děkuji. Chtěla bych začít konstatováním tomu, že eh, pan eh, Petering, eh, náš bývalý předseda, a pan Brok, bývalý předseda tohoto výboru, jsou zde přítomni. To je velice důležité. No a teď mám tři body. Já jsem velice ráda, že se zde objevuje tolik pozměňovacích návrhů, eh, které se týkají eh, práv eh, domorodého obyvatelstva. A já také, my tady máme dialog, permanentní dialog mezi těmito národy a Evropskou unii. A to je dobře. Druhý bod je severská dimenze. Evropská unie je v Arktidě přítomná právě prostřednictvím severské dimenze. A já bych eh, chtěla zdůraznit, že toto je společná politika EU, eh, Islandu, Norska a Ruska. A arktické okno severské dimenze má potenciál stát se praktickým nástrojem eh, kooperace EU, eh, tedy v té externí dimenzi této kooperace. Potenciál arktického okna severské dimenze, to eh, je myšlenka, která není zas tak nová, o tom se hovořilo před několika týdny mezi ministry eh, zahraničí eh, právě státu ole severské dimenze. A eh, také pokud se toho informačního centra týče, tak připomínám také, že estonští kolegové souhlasili s finským postojem, v tom, že Laponská univerzita by byla výborným nástrojem. Příští týden nicméně budeme pokračovat v těchto debatách. A já jsem velice ráda, že jsme měli příležitost dospět ke kompromisním pozměňovacím návrhům, eh, poněvadž pak se nám bude samozřejmě daleko lépe hlasovat. Děkuji vám. Děkuji, pán Valen za tři minuty. Děkuji, šanovný pane předsedající. Nejsem... Děkuji vám, pane předsedo. Já nejsem eh, plnoprávným členem a eh, tohoto výboru a omlouvám se také za svůj neformální oděv. Chtěl bych nicméně poděkovat panu Galerovi na tomto místě za tuto zprávu, za obsah této zprávy. Podle mého dostatečně nezdůrazňuje ale význam výzkumu a význam výzkumu pro ekonomická a politická rozhodnutí. Jen tři eh, body se eh, vztahují k výzkumu. Eh, to je doprava, rybolov a průmysl. Když dochází k ekonomickým změnám, také mění přírodní prostředí. A tam se může měnit prostředí eh, velice významně, více než kdekoliv na planetě. A to je třeba nejdříve odborně zhodnotit. Ti však, kdo mají přístup do této oblasti, omezují přístup eh, výzkumníků, vědců do této oblasti. Eh, vstup byl omezen za poslední tři roky významným způsobem za záminky, že třeba chránit životní prostředí různé fenomény eh, v oceánu ovlivňují změny v životním prostředí. A to má zpětně dopad na Evropskou unii. Takže svoboda výzkumu je naprosto nezbytná. Pokud chcete pochopit, co se tam děje, i pokud chcete vědět, co se děje zde v Evropské unii, také musíte mít na paměti, že jsou odborníci, kteří už vedou a vedli výzkum v této oblasti, ale jejich výzkumy byly nyní přerušeny. S panem Kalemem a Gřibem jsme přiložili pozměňovací návrh. Já bych teď o tom teď nechtěl diskutovat detailně. Máme tam k bodu D o využívání a zkoumání arktické oblasti. Hovoří se zde e, o genetickém výzkumu nebo o jakém výzkumu? Nejsem si tu jist. Hovoříme o přírodních zdrojích, e, živých zdrojích, které se využívají. Já nevím, za tam jsou nějaké energetické zdroje. E, tyto věci by se neměly e, plést, neměl by tam vznikat zmatek, možná je to spíše otázka e, jazykového znění, ale mělo by to být jasně formulováno, aby nedocházelo tedy ke zmatení. Když hovoříme o živých zdrojích, tak tím míníme ryby. Eh, takže se jedná o ryby eh, v této oblasti a rybaření. A pak je tady eh, v dalším odstavci něco, co je důležité mm, pro Polsko, pro polštinu konkrétně, protože se má hovořit ne o, na Arktidě, ale v Arktidě. Je třeba, aby tamní Mm, abychom využili spíše slova integrovaný management, eh, který bere ohledy na ekosystém, protože ta věta, která zní eh, management založený na ekosystému, nemá to velký význam. A poté v tom vysvětlujícím prohlášení, tam, kde se hovoří o Arktické radě, se zdá, že Evropská unie nepodporuje pozorovatele v, v arktické mm, oblasti, kteří pracují tedy v Arktické radě pro pro tuto oblast. Měli bychom tedy mít svého diplomata, měli bychom mít velvyslance. A ten by měl pocházet ze země, která není zastoupena v Arktické radě. Měli bychom mít tedy stálého pozorovatele na radě. Dánsko, Švédsko, Finsko jsou členskými státy Evropské unie, které a jsou také členy Arktické rady Francie, eh, Španělsko, Velká Británie a další jsou členské státy, které mají status stálého pozorovatele v Arktické radě. A právě to jsem měl na mysli, když jsem říkal, že zapotřebí se zaměřit na správnou formální stránku překladu těchto dokumentů. Děkuji vám. A ještě komisi. Thank you very much. Eh. Děkuji. Především chci opět poznamenat, že velmi oceňujeme tuto iniciativu Evropského parlamentu. Opravdu potřebujeme vodítka od Evropského parlamentu, abychom mohli dokončit první fázi arktické politiky Evropské unie. Už máme tedy sdělení Evropské komise, máme závěry Rady z loňského roku a nyní, jak doufáme, záhy Evropský parlament nám tedy poskytne eh, zprávu o nejvzdálenějším severu. Já vím, že není snadné projít všechny ty pozměňovací návrhy, Možná bych jen se trochu zmínil k té dnešní debatě, která byla velice užitečná dnes. Zejména bych chtěl se zmínit k tomu, o čem hovořil pan Galer, Spravodaj, Nepochybně podporujeme velkou část z toho, co řekl, zejména ty poznámky o tom, že ten, eh, ta severní dimenze eh, není jediným zdrojem financování, protože my jsme super velmocí, co týče mm, investic, a také velice souhlasíme tedy s kompetencemi členských států. Tady musíme být velice obezřetní, protože eh, my eh, tu máme určité elementy, které jsou pro politiku EU Arktida a, a určité mm, prvky, které musíme sdělit našim třetím partnerům, třetím stranám a proto musíme velice obezřetně formulovat to, co se týká jejich vlastní země, jejich vlastních obyvatel, jejich vlastních výsostných vod také bych rád poznamenal, že tamní eh, obyvatelé, tedy domorodí obyvatelé, samozřejmě celkově potřebují tedy naši, eh, nebo tedy máme podporovat celkově, eh, i když možná nás to zajímá zejména s ohledem na Rusko, tam to u nás Vzbuzuje tedy možná obavy, zejména ugrofinské eh, nebo státy, které mají ugrofinské obyvatele zde v Evropské unii, eh, hledí s větším zájmem na ugrofinské menšiny v Arktidě. Nicméně eh, jako na takové na ně nenahlíží Ruská federace a my bychom chtěli, aby tento status Ruská federace u ugrofinských rodin domorodých obyvatel uznávala. Co týče spolupráce další, ano, je třeba opět si dát pozor tedy na mm, správné e, formulace. Naše, náš pákový moment je e, omezený. E, vážení poslanci řekli, mm, že jsme, nějak, že jsme něčím jako dočasní pozorovatele nebo jiné organizace by mohly být částečnými nebo dočasnými pozorovateli. To v té mm, komisi neexistuje komise zve každého, tedy znamená to, že na základě členů eh, dané skupiny, eh, na základě souhlasu členů dané skupiny, my můžeme někoho pozvat na zasedání a pak se sejdeme u kulatého stolu. Otázka peněz, ano, to je důležité probrat. Nepochybně budeme potřebovat finance k tomu, abychom mohli zlepšovat informovanost o Arktidě a zvyšovat povědomí a zlepšovat image tedy EU, eh, což je také otázka eh, eh, rady a finančních institucí, aby nám umožnili toto všechno učinit. Další potenciál, ano, chceme při každé příležitosti zdůrazňovat, kdy jen to jde v jednáních, potenciál severní dimenze ale když tam je, jsou Spojené státy, Kanada, Grónsko, eh, o tom můžeme hovořit. Eh, je nicméně třeba, abychom měli svoji vlastní eh, politiku pro daleký sever. Děkuji, pane Garces de los Fajos. Jako poslední pan Tarant. Thank you. Uh... Děkuji. Tak de facto hovořila už komise, takže já bych v podstatě ani neměl využívat eh, ty své tři minuty. Eh, my eh, si skutečně ceníme té pozornosti, která se věnuje obyvatelům, kteří de facto ani nemají uznávány, jsou uznáváni jako domorodí obyvatelé. Dobře. Za druhé, na základě své zkušenosti 18-měsíční nyní v tomto parlamentu eh, pro mě je opravdu, no, bylo pro mě velmi eh, potěšujícím zážitkem, že jsem mohl spolupracovat s panem Spravdem. Já eh, Možná eh, bych eh, si dovolil také nějak zaprorokovat, že třeba za deset let eh, to, co zde máme, nebo prostě naše jména budou možná zmiňována v souvislosti ledoborci arktické politiky. Tak není nás tady mnoho, ale jsou zde vlivní členové parlamentu a já se velice těším na setkání stínových zpravodajů, kde, eh, domnívám se, eh, budeme moci eh, vypracovat ty nezbytné kompromisy a poměrně rychle se dostat ke značnému pokroku. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám i za to, jak jste respektoval řečnický čas. Doufáme, že i náš pan zpravodaj Eh, bude moci dokončit svůj projev během sedmi minut, kterému můžu dát. Eh, já tyto všechny minuty nepotřebuji, já budu hovořit rychle. Eh, děkuji za všechny připomínky ze strany kolegů. Já bych chtěl něco říct kolegovi Wawasovi, co se týče výzkumu. Tam si myslím, mm, že jsme připraveni na to ze strany členských států, že ten prostor tam nahoře, Norsko, ale i Kanada například, tak to je otevřený prostor a je tam mnoho národních výzkumných stanic, které navzájem spolupracují a mm, podílejí se o poznatky s Evropskou unii. E, já jsem se o tom e, zmínil a dívám se na to, jestli to tam je ještě potřeba dále rozvádět, ale myslím si, že to je všechno, co je možné a že mm, určitě e, bude e, pod, k tomu podpora z mé strany. E, potom objasnění jedné věci, možná se to týká německého překladu plenění genetických zdrojů v moři, co je tím zamýšleno existuje mnoho eh, oblastí, kde je eh, rybolov a kde se používá biotechnologie v průmyslu. Eh, to je tím míněno. To slovo genetický možná není úplně správné slovo. Podíváme se ještě, jak by se to dalo lépe přeložit. ecosystem Based Management, to je eh, další bod. Mm, tam existuje potenciál, eh, který se dále může rozvíjet. A toto slovo integrated management, toto slovo se mi musím ještě lépe vyjasnit, co tím vlastně je, se chce říci. Další otázky budou eh, probrány se stínovými zpravodaji. Eh, další aspekty, které budou potřeba zmínit, tak budou ještě předneseny. Děkuji. Magnifico. Eh. To je vynikající. Stačily vám tři minuty. V tom Vidíme schopnost člověka, který má rozsáhlé znalosti, umí je dobře vyjádřit. Děkujeme zpravodaji za vynikající práci. Využívám dnešní eh, příležitosti k tomu, abych vám ještě řekla, že 9. prosince máme hlasovat eh, ve výboru a eh, v lednu na plenárním zasedání. Další naše schůze bude 30. listopadu v 15 hodin. Děkuji vám všem za přítomnost. Tímto končím schůzi.